Vážené dámy, vážení pánové, vítám vás na jednání Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku. Je to vlastně taková první schůze po přestávce. Eh, my jsme měli schůzi společnou s Výborem pro dopravu, bylo to hodina a půl. A teď už eh, budeme mít svůj vlastní program. No já doufám, že jste si, že jste měli eh, velice hezkou tu parlamentní přestávku, ale že jste se rádi vrátili zpět do Evropského parlamentu. Chci ještě připomenout, že se dnes bude hlasovat. A teď se již podíváme na návrh pořadu jednání. Pokud nejsou žádné námitky, může být pořad jednání přijat. Nejsou žádné námitky? Děkuji. Sdělení předsedy. nemám žádná zvláštní, žádné zvláštní informace. Pokud eh, by se ještě objevila nějaká zpráva, s kterou bych vás chtěl informovat, tak to ještě řeknu do té doby, začne hlasování. Schválení zápisu ze schůzí 18. až 19. června 2018, pokud nebude vznesen žádný protest, tak bude zápis ze schůze považován za schválený. A nyní se již dostáváme k bodu 4. Už se dostáváme k vlastnímu obsahu dnešního jednání. Budeme hovořit o vzdělávání v digitální éře, o výzvách, příležitostech a ponaučení pro tvorbu politiky Evropské unie. Spravodajem je náš kolega Tamáš Dojč. Bohužel však eh, pan zpravodaj není přítomen, nebude přítomen protože mm, se spozdil jeho let. Kolega zřejmě dorazí, ale později. Takže je zde pan Andor Telly, který ho zastoupí. Máme zde také všechny stínové zpravodaje, jako obvykle, na seznamu. Nebudeme tedy čekat na pana Dojče a rovnou začneme tento bod a požádám panu kolegu, pana kolegu Andora Deliho, aby představil pozici zpravodaje. Děkuji, pane předsedo. Ano, jak jste řekl, já v podstatě pouze přečtu to, co vám vzkazuje pan zpravodaj. Co se týče návrhu stanoviska, budu hovořit maďarsky. Ve svém stanovisku bych chtěl všechny upozornit na skutečnost, že je důležitá digitalizace eh, i v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, aby Evropská unie byla eh, také eh, jakýmsi lídrem v, tomto, v této oblasti. Je zde mnoho příležitostí, které ještě nejsou využity, jak zlepšit díky digitalizaci vzdělávání a odbornou přípravu. Stále se zvyšuje globální konkurence a jak v prostoru, tak v čase musíme ještě změnit ty naše systémy vzdělávání i celé ekonomiky. Cílem vzdělávání a odborné přípravy je zlepšit pracovníky, nebo je tedy připravit pracovníky, eh, připravit studenty Mm, také i třeba na to, na celoživotní učení, aby také byli schopni eh, lidé reagovat eh, na budoucí změny. Chceme také podnítit eh, všechny, aby se účastně aby se aktivně účastnili digitalizace. Ve svém dokumentu rovněž zdůrazňuji, že digitalizace má pro vzdělávací systémy dvojí význam. Za prvé, občané ve stále digitalizovanějším světě by měli být připraveni mm, na celoživotní učení a za druhé, Ehm, digitalizace eh, by se měla týkat vzdělávacích systémů samotných. Nyní, co se týče eh, zprávy těchto systémů, i to se musí zlepšit díky digitalizaci. A jak už jsem říkal předem, stále více mm, povolání bude vyžadovat digitální kompetence a digitální znalosti. Proto je důležité podporovat e, a zlepšovat naše digitální kompetence a bude to mnohem důležitější i v mm, budoucnu. Například e, bychom měli e, stanovit minimální nutnou úroveň digitálních kompetencí, aby všichni lidé, kteří absolvují školu, měli alespoň tuto minimální úroveň. Pak jsou, eh, pak zde mohou být také ještě specializované, specializovaná výuka. Je zde také nový trend personalizovaného vzdělávání. Vzdělávací eh, systémy musí být schopny vyrovnat se s tím mm, vývojem i metodicky, Rovněž to musí být ještě um, spravedlivé a um, vzdělávací systémy. Bude to mít dopad i na uh, vzdělávání učitelů. Musí tam být formální i neformální vzdělávání a další školení učitelů. Musíme řešit rizika systéma, systematicky. Chtěl bych rovněž ještě zdůraznit, že zapotřebí uh, Eh, chránit eh, osobní údaje, musíte být také inovativní, pracovní prostředí, které si žádá i pokročilé digitální služby a potřebujeme k tomu také dobré zdroje, abychom to mohli uskutečnit. Chceme podnítit eh, další investice do vzdělávání. A co se týče ekonomiky a sociální sféry, musíme vytvářet partnerství a musíme i uchovávat a Um, jak si pečovat o ta již existující partnerství, protože celkově digitalizace může zlepšit uh, životní mm, podmínky a životní standard našich občanů. Spravodaj by rovněž ještě chtěl nakonec uh, dodat, že bohužel uh, kvůli omezením nemohl zapracovat do toho stanoviska úplně všechny myšlenky a podněty, takže ještě využije příležitost a předloží některé pozměňovací návrhy a těší se na um, komentáře kolegu. Děkuji. Ano, děkuji, pane kolego, za to, že jste nám pomohl, že jste prezentoval to, tento návrh stanoviska. A nyní dávám slovo stínovým zpravodajům nejprve za SAD paní Teresa Griffin, ale nahradí paní Grignot. Eh, Děkuji, pane předsedo. Takže, když dovolíte, eh, já chci omluvit paní zpravodajku, ta mě eh, požádala, aby tady vysvětlili její stanovisko. Je to stanovisko, které sdílím. Zaprvé bych chtěla poděkovat za zprávu, za práci, která tady provedla, která jde správným směrem. Vítáme také stanovisko komise, která se, které se týká digitálního plánu. Představuje přidanou hodnotu ve prospěch zlepšení situace. Také souhlasíme s tím, že v budoucnosti tyto digitální dovednosti budou čím dál důležitější pro profese a pro každodenní život. A proto je to oblast, která musí zahrávat velmi důležitou úlohu. Je nutné eh, vzdělávat lidi z hlediska těchto eh, digitálních dovedností. Všichni mají mít stejný přístup k těmto technologiím, zvláště eh, ti, kteří jsou zranitelní a kteří mají mít možnost se účastnit. Tato kvalifikace a digitální znalosti jsou naprosto zásadní z hlediska znalostí digitálních technologií. Co se týče eh, digitálních technologií, nesmíme nikoho nechat stranou. Nesmí tady existovat žádné překážky z hlediska věku anebo z hlediska pohlaví. A proto klademe důraz na vzdělávání pro všechny a na spravedlivý přístup pro všechny. Digitální vzdělávání je velmi důležité také z hlediska zařazení na pracovní trh a proto je nutné je rozvíjet společně tedy s kvalifikací a je nutné tedy to zajistit pro naše děti a pro naše eh, kolegy a všechny občany. Co se týče eh, postupu, tak eh, ten se nezdá příliš v pořádku. Toto stanovisko tady bylo vypracováno, jsou tady některé pozměňovací návrhy, ale Zatím výbor nevzal v potaz zprávu kult a my vlastně eh, budeme mít jenom dva dny eh, k dispozici pro podání pozměňovacích návrhů. A možná, že toto období bude příliš krátké a nebude stačit k tomu, abychom mohli eh, předat tyto pozměňovací návrhy. A proto nebudeme moci zapracovat všechny pozměňovací návrhy. For the presentation. No, děkuji za představení vašeho názoru. A nyní za Alde. Paní Panset měla vystoupit, ale místo ní to bude paní Nachtigal. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Paní Karolina Ponset se bohužel nemůže dnes zúčastnit schůze a já zdůrazním hlavní body, které chtěla říci. Za prvé, svět se mění mnohem rychleji než kdy jindy. Digitální transformace sebou přináší bezprecedentní revoluci, která se, která se týká všech průmyslů a všech technologií. Digitální technologie mění náš eh, svět a náš život eh, takovým způsobem, jaký jsme si nikdy nedokázali vůbec představit. Vzdělávání a odbornou přípravu eh, má tedy stále vzrůstající úlohu jak se, tím, mm, jak se s tím vypořádat a jak získat správné dovednosti a znalosti. Souhlasíme se zpravodajem, že vzdělávání a odborná příprava bude nejlepší investicí pro budoucnost a že také učení bude stále více e, tím celoživotním učením. E, naopak e, digitalizace zase může třeba nějakým způsobem obohatit vzdělávání, může přinést třeba nové způsoby vzdělávání, také budeme mít k dispozici mnohem třeba bohatší možnosti zdrojů a rešerší. Také je zde otázka tzv. otevřených eh, dat, open data. Je to vlastně nástroj jednak pro vzdělávání, ale vlastně i také i pro takzvanou otevřenou vědu. Nicméně, aby eh, k těmto technologiím, k těm příležitostem měli lidé přístup, tak to záleží na infrastruktuře a také to záleží na eh, mm, propojenosti, která musí být eh, spolehlivá a rychlá. Máme zde e, nástroj CEF, nástroj pro propojení Evropy, který má rozšiřovat vysokokapacitní širokopásmový internet. To bychom měli jasně zdůraznit, že to třeba podporovat. A pak je zde ještě propojení mezi vzděláváním a zaměstnaností je důležité podporovat eh, propojení mezi školou a mezi prací. Máme zde různé učňovské programy, stáže, například třeba stáž digitální příležitosti, pak jsou zde třeba stáže, které jsou financované Horizontem 2020 nebo Erasmem+, a to jsou skvělé nástroje, které mohou podpořit to, aby lidé získávali specifické dovednosti v informačních a komunikačních technologiích. Také chceme podpořit podnikatelské schopnosti, aby lidé více podnikali v, v těchto digitálních odvětvích. Máme se také Evropský institut ehm, technologií a inovací, který může hrát klíčovou úlohu. Rovněž bychom měli více zdůrazňovat různé mm, programy inkubátorů na vědeckých eh, centrech a na univerzitách. Lidský kapitál je nejdůležitějším bohatstvím evropské ekonomiky a digitální schopnosti a dovednosti to už není něčím, eh, nějakým luxusem, ale je to vlastně naprosto nezbytným vybavením pracovníků. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Možná by se k tomu ještě chtěl vyjádřit někdo za frakci EKR. Hmm, tak možná ještě za zelené. Pan kolega Benedikt Javor. Děkuji za slovo. Nejprve bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za práci na tomto textu. Snad jenom zmíním čtyři body, které podle mého názoru jsou zásadní k tomu, aby eh, ta situace byla, nebo aby ta digitální společnost byla nejenom konkurenceschopná, ale také spravedlivá a jaksi rovná. Takže mm, za prvé, chtěla bych upozornit na to, že pracovníci potřebují určitou podporu eh, při eh, různých rekvalifikacích, při dalším školení, aby Eh, se mohli přizpůsobit eh, velice rychle mění, se měnícímu pracovnímu trhu. To jste eh, říkal zástupce zpravodaje. Myslím si, že je tedy naprosto nutné, aby všichni pracovníci získali příslušnou podporu proto, aby se dokázali adaptovat na tento velice rychle se měnící pracovní digitální trh. Druhá věc, kterou chci zmínit, je zapotřebí rovný přístup k těmto digitálním příležitostem. Znamená to mimo jiné nejenom tedy ten nutnost technického přístupu, a i tam jsou velké rozdíly v členských státech i v jednotlivých regionech v tom, jaký mají lidé přístup eh, k internetu. Je tam také různá třeba rychlost internetového eh, připojení. A, ale pak jsou zde také ještě i mm, velké rozdíly v tom, zda lidé eh, mají znalosti, jak využívat různé digitální příležitosti. Takže je důležité zlepšit pokrytí, informovanost a musí zde být tedy také stejné znalosti pro všechny. Třetí bod, který chci zdůraznit. Když hovoříme o digitálním trhu a digitální společnosti, tak většinou hovoříme o technických věcech, jako jsou sítě, vybavení IKT, různé softwary, mm, ale je důležité, aby lidé měli konkrétní specifické znalosti, jak zacházet s těmito všemi technologiemi a je také zásadní, eh, aby ty znal, aby i lidé znali možnosti, jak, aby věděli, jak využít, jak využívat různé příležitosti, třeba jak díky digitálním technologiím mohou zlepšit um, um, požívání um, svobody projevu a tak dále. A pak ještě bych určitě chtěl říci, že zde musí být dostatečná ochrana osobních údajů, bezpečné používání internetu, sociální média a související oblasti. A je také důležité, aby se e, žáci již od raného věku učili, jak se bezpečně pohybovat na internetu a vůbec v celé digitální sféře. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego, za vystoupení jménem Zelených. Dalším řečníkem na mém seznamu je zástupce GUE, paní Matias, máte slovo. Já jsem myslel, že je v sále, ještě před chvilkou byla, tak možná je to nedopatření. E, tak tedy paní Toja. Děkuji, pane předsedo. Dovolte několik stručných poznámek. Vracím se také k procedurálnímu aspektu, o kterém hovořil kolega. Protože to možná vnáší určité, mm, určité, mm, určitý zmatek, určité nedorozumění. Eh, to, co říkal kolega, který zastupuje zpravodaje, k tomu mohu říct dvě věci. Otázka veřejných služeb eh, digitální povahy. To se týká zaměstnanosti, Eh, vzdělávání. Tady tato digitalizace podle mého názoru musí být velice pozorně sledována, protože eh, digitalizace veřejných služeb eh, umožňuje mít služby, které jsou dávány k dispozici no, občanům, má to své dopady na oblast práce, pracovního trhu. Ale pokud jde o znalosti, vědomosti, dovednosti občanů, tak to opravdu představuje velice eh, rozsáhlá, rozsáhlou oblast a není tady vždy eh, přístup, eh, takže to bych chtěla zdůraznit. A pak je tady také otázka digitalizace, která vstupuje do všech aspektů našeho života, včetně do kvality demokracie. To znamená, že je zapotřebí, aby tady bylo vzdělávání od začátku Eh, školní docházky pro všechny, aby to bylo vzdělávání po celý život. Eh, a aby také docházelo k neustálé aktualizaci těchto znalostí, protože nejde o to jednou získat znalosti, eh, je to již vše až do konce života. Je to neustálá aktualizace těchto um, <clears throat> znalostí a znamená to samozřejmě také vzdělávání učitelů. Eh, to všecko je takto zapotřebí. Přitom většinou takovéto aktualizace pobíhají mimo eh, vzdělávací systém. Jsou tady různé platformy, různé eh, digitální komunity. A přitom je opravdu zapotřebí mít schopnosti pro využití všech technik, které jsou k dispozici. Tak toto chci opravdu zdůraznit, tuto, tuto osvětu a poslední poznámka vůči zpravodaji, když hovoří o páteři celého systému, tak tady hovoří o různých věcech. Jedna věc je říci, že je to páteří je vysokorychlostní internet. A druhá věc je říci, že existuje celá řada dalších specializací, které do toho vstupují. Podle mého názoru to je určité eh, určité zblížení těchto dvou věcí, které není zcela v pořádku. Tak to je všechno, co jsem chtěla říct ze své strany. Děkuji. Děkuji vám, paní kolegyně. A ptám se, zda někdo další žádá o slova. Máte nějaké poznámky? Nikdo? E, tak tedy paní Ferrari jménem e, Evropské komise DGEAC. Prosím, máte slovo. Děkuji vám. Já bych chtěla poděkovat všem za vaše eh, náměty, eh, za všechny vaše poznámky k tomuto tématu, které jsou velmi eh, aktuální. A chtěla bych zdůraznit, jak digitální dovednosti nejsou důležité jen pro budoucí život, ale také jsou důležité již nyní, již v současnosti. Sotva můžete normálně žít bez znalosti technologií, pracovat bez znalosti technologií. A to je třeba brát v úvahu a učinit určité kroky tímto směrem. Digitální schopnosti jsou součástí klíčových eh, dovedností pro celoživotní vzdělávání. Důležité je, aby byly zastoupeny jak eh, v základním školství, tak středním i samozřejmě vyšším školství. Zdůrazňujeme důležitost celoživotního vzdělávání Eh, to je důležité nejen pro práci, ale také pro život. Kolegové tady zdůraznili, jak jsou dnes eh, digitální eh, dovednosti velice důležité i pro účast na společenském životu, pro participativní život. To je důležité být nejen občanem, ale být i digitálně schopným občanem. A to je tedy důležitá úloha, která je důležitá i z hlediska veřejných služeb. V tom je vzdělávání klíčové. Další ještě dvě poznámky. Eh, přemýšlíme nebo hovoříme o digitálních dovednostech, o takové, jako, takové šíři různých eh, dovedností, eh, ale je také potřeba věnovat se i specializovaným digitálním dovednostem Eh, ICT, to nejsou pouze dovednosti pro programování a pro odborníky na digitalizaci. Být eh, vysoce kvalifikován v této oblasti dnes znamená mít opravdu velmi pokročilé znalosti, které je možné použít v mnoha oblastech, nejen IKT. Můžou tady být digitální umělci, digitální analytici a podobně. Samozřejmě vzdělávání je tady klíčové. Digitální vzdělávání je velmi důležité. V mnoha zemích ministerstva školství prodělávají velké reformy, eh, aby prostě udrželi stejně krok se společností. Děkuji vám. Děkuji, madam, za tyto poznámky jménem Evropské komise eh, kolega Deli, který zastupuje našeho zpravodaje. Ano, my vlastně to tady zastupujeme z mnoha hledisek, protože každý zastupuje někoho. Ale jen na závěr jménem pana Dojče. Chci poděkovat všem kolegům za jejich poznámky a On, pan Deutsch tedy se samozřejmě těší na další spolupráci eh, při diskutování pozměňovacích návrhů a nalezení kompromisů. Děkuji. No, takže tady děkuji všem. Ano, to jsou klíčové oblasti vzdělávání mládež. Eh, možná to není plně v pravomoci Evropského parlamentu, ale je to rozhodně velice důležitá oblast abychom něco o tom věděli a snažili se situaci v Evropě ovlivnit. Děkuji vám, kolegové, a teď vám řeknu, jak je 5. září 2018 eh, je termín pro podávání pozměňovacích návrhů. 9. bude eh, hlasování dále. Eh, to je tedy vše k tomuto bodu 4 a nyní přecházíme k bodu 5. Eh, bod 5. To je eh, snížení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí. A rádi bychom prodiskutovali návrh stanoviska. Paní Barbara Kapel je zpravodajkou. Dovolte, abych řekl, že tato iniciativa má za cíl snížit množství plastových eh, Eh, odpadů v mořích i na pobřeží, které eh, pocházejí z jednorázových plastových výrobků. A eh, toto je součástí evropské plastové strategie. Před prázdninami zpravodajka laskavě uvedla návrh stanoviska, aby umožnila rychlé přijetí. aby tím pádem výbor Envy, který je příslušný, měl dostatek času pro jednání s radou. Čili nemní tady času na zbyt a já prosím paní zpravodajku. Děkuji, pane předsedo. Máme tady návrh na směrnici, která se týká snížení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí. To je velice důležitý text, protože eh, registrujeme rostoucí tendenci z hlediska plastů, které jsou čím dál hrozivější z hlediska biodiverzity, z hlediska lidského zdraví, cestovního ruchu a rybolovu. A samozřejmě to překračuje mm, hranice. A musíme říct, že 80 odpadů moří pochází z 20 zemí. Čína, Indonésie, Větnam, ale i USA patří mezi ty největší znečišťovatele. Prakticky více než 80 odpadů pochází z těchto 20 zemí, kde naštěstí není žádný členský stát Evropské unie. Takže první závěr, který bych udělala. Musíme mít globální přístup, globální opatření z hlediska G7, G20, z hlediska OSN a z hlediska také trvale udržitelného rozvoje. Druhý závěr spočívá v tom, že musíme posílit oběhové hospodářství a pokud možno na celém světě. Eh, víte, že eh, konstatujeme, že asi 30 vlastně dopadá na USA a eh, oběhové hospodářství by mělo zaznamenat 50 Měli bychom snižovat tato procenta asi tak na 20-30 Je to ambiciozní, ale je to realizovatelné. Například eh, tašky bychom, tedy plastové eh, tašky by měly se snížit o 80 Na začátku tohoto roku eh, komise předložila a zveřejnila tento návrh, o kterém diskutujeme. Tak se zde jedná o studii, která hovoří o tom, které produkty jsou tady vlastně míněny. Jedná se o lahve, brčka, kelímky, různé výrobky a samozřejmě také lovná zařízení. Dohromady tyto plastové produkty představují 70 celkového odpadu v mořích. Komise tady navrhuje celou řadu opatření. V podstatě cílem je snížit o více než polovičku těchto plastů. To znamená zakázat některé plasty na jedno eh, použití, dále zvýšit odpovědnost eh, výrobců na odstraňování těchto plastů a také zajistit pobítky pro rybáře, aby vraceli lovná zařízení. Dále eh, také zajistit případně vratné láve zálohový systém. V podstatě se jedná o úspory, které by tady měly nastat ve výši 2,6 milionů tun ekvivalentu CO2. Samozřejmě, že pro eh, podniky to bude představovat asi 2, 2 miliardy. A mm, když se podíváme na spotřebitele, tak samozřejmě ty budou muset eh, reagovat na mm, jakési nepříjemnosti, které s tím budou souviset. A co se týče rybolovu, zde budeme eh, mít vlastně náklady, které budou představovat 0,16 zisku. Jde o to, abychom samozřejmě přenesli také tyto odpovědnosti na koncové spotřebitele. Musíme eh, jak si zohlednit také princip přiměřenosti. Přiměřenost je velmi důležitá. Zákaz těch plastů na jedno použití je velice důležitá. Víme, že 50 vlastně tisíc podniků, které vyrábějí tyto výrobky, jsou malé a střední podniky. Ty potřebují určitou dobu na to, aby vyvinuli nové substituční eh, výrobky. Takže to musí být také cílem. Dále přiměřenost musí také platit z hlediska odpovědnosti výrobců i z hlediska kvantity. A tady nemáme zatím žádnou dopadovou studii. Musíme samozřejmě eh, také stanovit standardy a také principy odbouratelnosti. A čtvrtý závěr. Musíme investovat více do vývoje a výzkumu. Víte, že v minulém období v, v rámci Horizontu 2020 zde bylo investováno 50 milionů do řešení této plastové problematiky. K tomu by se mělo připojit dalších 20 milionů tak, aby to bylo zahrnuto do víceletého finančního plánu. Musíme tedy investovat do eh, těchto eh, oblastí, které přinesou také další možnosti zaměstnávání. A další velice důležitý závěr. My musíme posilovat povědomí lidí z hlediska eh, škodlivosti těchto plastů a z hlediska recyklace. Potřebujeme zálohový systém nebo automatizované systémy sběru. I toto Eh, vlastně jsem podpořila v návrhu komise a samozřejmě se již nyní těším na výměny názorů se stínovými zpravodaji a na pozměňovací návrhy. Děkuji vám. A jménem EPP paní Sperak. Thank you very much, Děkuji vám, pane předsedo. Eh, především návrh komise Eh, snížit eh, odpady v mořích. To je správný směr, to je správná cesta. Eh, víme, že tady není žádný plán B, jak toto udělat a musíme udělat maximum. Myslím, že každá efektivní politika musí mít určitý správný mix tří aspektů. To je zaangažovanost lidí, engineering a uplatňování. Musíme především vzdělávat eh, osvětovým působením spotřebitele. Tak budeme schopni dosáhnout změny eh, v chování spotřebitelů, zejména při používání eh, plastů na jednorázové použití to je velice důležité, takto ovlivnit odpad, množství odpadu, které je v mořích. Je třeba tedy udělat širší kampaň na toto téma, aby se ukázaly příčiny i důsledky tohoto plastového odpadu v moři. A myslím, že je dobré účastnit se těchto iniciativ a já jsem velmi hrdá na to, že se eh, zaangažujeme tímto směrem podle komisaře Katajnena. Důležité tedy je eh, zapojit do toho všechny podniky. V naší diskusi eh, musíme pomáhat podnikat pěstitelům i vývojářům vyvinout nové metody, nové nástroje, i specifické eh, eh, nástroje, jako eh, jsou různé programy, i nové investiční programy, které mohou poskytnout finance pro tuto oblast i pro vzdělávání, i pro podniky. V Řecku, v mé zemi, máme asi 300 eh, malých a středních podniků, které používají plasty. A oni používají právě plasty jako základní materiál, takže musí najít jeho náhradu. A v Řecku eh, přitom recyklujeme pouze 8 tohoto plastu na jednorázové užití. Musíme tedy přemýšlet, eh, jak se, nebo kterým směrem se pustit, abychom dosáhli našeho cíle ehm, abychom eh, věci důkladně vysvětlili a nepoužali pouze zákaz. A v mořích a v eh, pobřežních eh, oblastech je opravdu velký dopad této otázky. Myslím, že je na čase změnit spotřebitelský model a snížit objem plastu na jednorázové použití. To je naší strategií musíme využít tohoto důležitého okamžiku mm, a realizovat tyto plány. Děkuji vám. Děkuji, madam, za vaše poznámky a za Alde. Pan Rikvet, který nahrazuje pana Teličku. Máte slovo. Ano, já jsem tady, já se omlouvám a přečtu text, který připravil náš zpravodaj. Chce poděkovat zpravodaji za, mm, nebo zpravodajce za její práci na tomto velice obtížném úkolu. Eh, tedy znečišťování, zejména znečišťování plasty je velice důležitým aspektem. A já jsem velmi rád, že vidím stále více a více reakcí ze strany podniků, spotřebitelů a také politiků. Eh, komise tady eh, má velice ambiciozní plán a přináší velice důležitou změnu. Eh, jde o znečištění plasty eh, v mořském prostředí, ale nejen v mořském prostředí. Komise navrhuje eh, různé série různých postupů orientovaných na různé produkty jednorázového plastu. Jde eh, také samozřejmě o součást eh, naší legislativy v oblasti obalů, která nedávno stoupila v platnost. Můžeme říci, že tady jsou tři hlavní kategorie. Za prvé eh, různé, různá sběrná místa tady je velice důležité zdůraznit, že potřebujeme mít i jiné postupy pro schromažďování a recyklování těchto věcí. Byla tady, tady především směrnice o obalech, která se toho týkala a týká. E, jde. E, já si tedy kladu otázku, e, zda zavedení, jedno, zavedení cílů pro jednorázové produkty tady bude mít dopad na ty již zavedené sběrné eh, místa. A zda je vůbec to číslo 90%, zda je to dosažitelné. Eh, já bych navrhoval spíše přístup podle jednotlivých látek. Eh, například ekodesign, mm, otázka používání polymerů, to má také velice velký dopad na recyklovatelnost. Za druhé, požadavky Eh, které zdůrazňují také odpovědnost eh, a zdůraznění odpovědnosti a úlohy eh, producentů. Nevím, zda to přináší větší jasnost. Naopak, já myslím, že tady zavádíme další opatření pro určité skupiny produktů, aniž bychom definovali jasný rámec odpovědnosti a také vlastně mohou být eh, výrobci eh, postihování, za chování spotřebitelů. To je prostě takový začarovaný kruh. A konečně takzvaná měkká opatření. Eh, prevence je nejúčinnějším nástrojem proto se musíme zaměřit na vzdělávání, na osvětu, na informační kampaně daleko spíše než na nějaké jenom zákazy. A zaměřit se samozřejmě na členské státy, na různé programy, na zapojení podniků a také běžných občanů. Jde o to získat podporu veřejnosti Eh, která je velmi eh, důležitá pro účinnost těchto postupů a také samozřejmě i legislativa, která umožní, aby tyto změny proběhly. To eh, je důležité a nesmíme neuspět. Děkuji, pane předsedo. Thank you. Děkujeme za tento komentář. A nyní za GUE. Pan Benito Ziloga. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, otázka plastu ano, bohužel už bylo napácháno mnoho škody v této věci. To je dobře, že Evropská komise se pouští do tohoto problému a do tohoto tématu a přináší legislativní eh, návrh, protože znečištění eh, moří plastem je opravdu závažný problém. Je tady deset eh, důležitých produktů z plastů, kteří se nejčastěji objevují v mořích. A myslím, že tedy se pouštíme dobrým směrem. Nicméně, Neměli bychom se omezit pouze na kosmetické změny, měli bychom eh, posílit návrhy, které se předkladají. Eh, v posledním návrhu eh, stanoviska se to takto objevovalo. Doufám, že se to neoslabuje. Jsou tady tři body, ve kterých si myslím, je možné ještě věci dále posílit. Za prvé, eh, samozřejmě soustředit se na eh, opětovné užití plastů a na snížení eh, množství plastových odpadů, zvýšit i počet produktů, které jsou předmětem tohoto předpisu. A jde o různé předměty, do kterých eh, se dávají potraviny či nápoje. Eh, za druhé, je tady eh, velice negativní dopad na životní prostředí Není logické, aby eh, dnes věci fungovaly dále tímto způsobem. Je tedy také odpovědnost eh, pro producenta, tedy výrobce, to je za třetí. Eh, výrobci musí nést ty náklady na schromažďování plastových odpadů a na jejich další recyklaci. E, tyto e, návrhy předložíme v podobě pozměňovacích návrhů a věřím, že budeme mít velmi plodnou diskusi na toto téma. Děkuji vám. Uh, thank you very much, colleague. Uh, colleague Zorinio. On... Mikrofon, prosím, bez mikrofonu. Queria dizer que tenho trabalhado esta Eh, děkuji. Ano, eh, jde opravdu o velice důležitou, důležité téma, které zpracovává výbor Envy a já bych chtěl tedy k tomuto tématu také vystoupit. Aby tato zpráva byla co nejsolidnější, vzhledem k tomu, že jde o tak závažné téma, musíme vést kampaně, eh, která bude opravdu velice uh, osvětově působící. Musíme využít příležitosti, která se tady objevuje, abychom výrazným způsobem zaangažovali eh, všechny spotřebitele pro opětovné používání plastů, aby tady byl ekonomický model, podle kterého ten, kdo znečišťuje, ten také platí. Eh, to je ten důležitý ekonomický model, který musí tady eh, být Ehm, víme, že se dnes na naší planetě v mořích objevují doslova plastové kontinenty a to je opravdu velmi eh, závažné. Musíme vytvořit globální strategii eh, pro recyklování. Musíme tady být inovativní také v oblasti rybolovu. Musíme zlepšit eh, celé, celou tento oblast eh, inovovat eh, rybolovné postupy. Máme tady jasné cíle, kterých je třeba dosáhnout, eh, zkoumat různé možnosti, studovat různé alternativy a vést skutečně velkou kampaň pro osvětu, aby všichni, opravdu všichni postupovali odlišným způsobem v životě, v práci, ve společnosti. Velmi důležité téma, děkuji to be member of both of them. děkuji. Eh, děkuji eh, jak Envy, tak i teda chci říci, že mám vlastně velice podobný, eh, velice podobné zkušenosti, že je velice dobré vyslechnout si diskuse obou výborů, protože je to vždy velice zajímavé. A nyníž se se ptáme Evropské komise, zde pan Hugo Šades, generálního ředitelství pro životní prostředí. Prosím, vyslechneme si vaše pozice. Děkuji, pane předsedo. Jsem velice rád, že jsem mohl účastnit dnešního jednání. Nejprve bych chtěl poděkovat zpravodaji za návrh, protože to je také velice důležitý příspěvek do hluboké diskuse, která probíhá teď v několika výborech Evropského parlamentu a vidíme, že to také probíhá eh, s, to, mm, s velkou rychlostí a doufáme, že se nám podaří eh, vyrovnat se s tím ambiciozním časovým rámcem. Eh, komise se teď snaží vyslechnout vaše názory, snaží se vyslechnout si různé motivace, eh, různých pozměňovacích návrhů, které eh, padají v různých výborech. Ale nicméně už teď mohu vyjádřit určité názory, například na některé pozměňovací návrhy, které již byly předloženy, anebo mohu se také vyjádřit k některým komentářům z dneška. Uh, s radostí slyšíme, že je zde silná, taková celková silná podpora k tomu, že chceme bojovat se znečištěním moří a proto um, hledáme mm, nejlepší nástroje, jakým eh, ten, toho cíle dosáhnout a ty mm, myšlenky se různí. Spravodajka eh, říká, že zde musí být globální přístup eh, k boji s tímto negativním jevem. Víme, že také velké problémy jsou hlavně v Ázii a v jiných částech, které jsou mimo Evropu. Nicméně bylo velice správně řečeno, že i když bude, můžeme usilovat o celosvětový přístup, Ehm, máme zde, mm, hovoří se o tom i v té strategii EU pro plasty a v naší eh, dalších strategiích pro mikroplastech, tak i tak Evropská unie by měla přiložit eh, jaksi, nebo přijít se svou troškou do mlína a eh, měla by jisté být aktivní a spotřebitelé by se tak nakonec měli podílet. Teď bych ještě chtěla připomenout návrh pana místo předsedy Timmermanse, který řekl, že i Evropská unie přispívá k tomuto problému a proto bychom se měli podílet i na řešení a myslím si, že na tom se všichni shodneme. Když se teď podíváme na jednotlivé výroky, které jste zazněli v dnešní diskuzi, chtěl bych eh, zdůraznit, že co se týče toho návrhu různého označování, tak chci říci, že to navrhujeme ale pouze na určitou část eh, při, mm, věcí, které lidé mm, vlastně nesprávným způsobem odhazují do kanalizace, splachují do toalet. A mm, tam by bylo tedy dobré označování pro celou Evropskou unii stejné. Aby, takže tam by byly, to, by bylo, to by byly konkrétní um, výbory, pardon, konkrétní výrobky ale myslím si, že musí být jasné a srozumitelné eh, toto označování pro všechny ehm, spotřebitele v celé Evropské unii. Ehm, komise tedy by mohla toto schválit díky nebo eh, prostřednictvím eh, prováděcího aktu. Pak je zde také návrh, aby mm, tam nemusela být informace o obsahu plastů na tom výrobku, že by tam to označování nemuselo být, ale já si myslím, že to je poměrně znepokojivé, tento návrh, protože u některých výrobků je zjevné, že eh, jsou, eh, že obsahují plasty, ale u některých ne a u některých eh, je spíše důležité varovat, že se musí odhazovat nebo že se musí likvidovat řádným způsobem. Takže my nechceme, my nebojujeme proti všem plastům, ale pouze proti mm, těmto negativním jevům. Pak je zde nutnost podporovat biorozložitelnost, pak je zde eh, systém eh, revize v článku 15, na tom se shodneme. Myslím si, že mm, musíte být ten holistický přístup a pak také určitý follow-up k celé té strategii EU pro plasty. Dále si myslím, že se shodneme na tom, že byste měla být osvětová kampaň pro spotřebitele, a mm, další komentáře říkali, že třeba posouzení dopadu studií ukazují jasně, že osvětové kampaně jsou doplňkem dalších opatření. Ale ukazuje se také, že ty osvětové kampaně samy o sobě nestačí. Mm, pan předseda přerušuje. Dobře, děkuji, děkujeme za tyto komentáře a nyní ještě dávám slovo znovu paní zpravodajce Barbaře. Děkuji. Já bych chtěla srdečně poděkovat čínovým zpravodajům za tyto hodnotné vstupy. Myslím si, že jsme zajedno v tom, že se jedná o důležité globální téma že co se týče průmyslu, zvláště malých podniků, tak tě musíme dát dostatek času na to, aby připravili alternativy těch stávajících produktů. A samozřejmě je tady nutná normalizace, je nutné harmonizovat minimálně na evropské úrovni tyto standardy. Samozřejmě lepší by to bylo na globální úrovni. Jak už jsem uvedla, v první řadě se to týká těch malých a středních podniků, eh, kteří podnikají v této oblasti. A z mnoha vystoupení dnes tady eh, vyplynulo, že musíme šířit určité povědomí u těch spotřebitelů. Měli by se snažit upřednostňovat recyklaci, snižovat eh, počet odpadů. Prostě eh, jde o to, abychom se snažili prosazovat tyto cíle. To je obrovsky důležité a je to v podstatě ta hlavní linie, která mm, se objevila ve všech vystoupeních našich stínových zpravodajů. Zítra máme tedy už ty deadlines pro eh, pozměňovací návrhy. 24. září se bude hlasovat v našem výboru, takže musíme postupovat rychle. Já bych chtěla již předem všem poděkovat za spolupráci. Máme to nabité. Děkuji vám za všechny podněty, které využijeme v dalším postupu for all your... Děkujeme, paní zpravodajko, za veškeré komentáře a také i za tento časový harmonogram, který jste nám předložila. Mm, takže 6, 16. září eh, je poslední den, kdy můžete předkládat pozměňovací návrhy. Tím jsme skončili bod 5 a eh, přecházíme k hlasování. Dám vám jednu minutu a doufám, že za tu jednu minutu se tento jednací sál zcela zaplní eh, kolegy, protože aby nás bylo dost na hlasování. Good afternoon. Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážené dámy, vážení pánové. Vítám vás na jednání našeho výboru. Někteří z vás zřejmě vědí, že minulý týden ve středu jsme měli společnou schůzi s výborem pro dopravu o nástroji CEF, o nástroji pro propojení Evropy. Byla to hodina a půl dlouhá schůze, takže ta dnešní schůze je vlastně takovou jakousi první no, opravdu řádnou schůzí našeho výboru pro průmysl jsem, nebo doufám, že jste se všichni vrátili rádi do Evropského parlamentu. Čeká nás poměrně hektické období. Chtěl bych říci, že máme před sebou necelý půl rok činnosti. Musíme si upřímně říci co vlastně, eh, čemu se chceme věnovat v tom eh, budoucím, v tom nadcházejícím půlroce jako výbor ITREM. Opravdu máme mnoho práce. Myslím si, že jste se velice dobře rozhodli před čtyřmi lety, že jste se stali členy právě výboru pro průmysl, výzkum a energetiku. Celkem máme 18 legislativních věcí, které ještě musíme probrat s radou, které musíme vyjednat. To znamená, na každou legislativu, na každý návrh budou dva trialogy, takže se připravte na 36 schůzí, to znamená dvě schůze na, každý, na každý ten, na každou tu tému, ale možná někdy nebudou stačit dva trialogy, budou třeba čtyři, například co se týče digitální agendy nebo rámcový program, tam zcela jistě bude zapotřebí více schůzí. Čeká nás tedy mnoho práce, Dále zde máme 11 legislativních návrhů, které se připravují, ještě nejsou hotové. Mm, o sedmi se již jedná s radou, a tedy těch 11, eh, to znamená, je to tedy těch 11 plus 7, celkem 18. Děkuji tedy, já bych ještě chtěl popřát všem zpravodajům a dalším hmm, hodně úspěchu a štěstí, protože i, i tedy sobě to tak, jak si přeji, protože i já se budu účastnit jednání. Vidím, že se všichni z toho radujete, vidím, že e, jste spokojení a nyní již přistoupíme k hlasování. Navrhuji na začátek zkušební hlasování. Zahajuji hlasování zkušební. Končím hlasování. Máme kvórum, jsme usnášení schopni, abychom mohli hlasovat ve výboru ITRE. Budeme hlasovat o čtyřech zprávách. Takže nejprve návrh nařízení o hodnocení zdravotnických technologií. Zpravodajku je paní Víring. Pak budeme hlasovat o konferenci OSN o změně klimatu v Katovicích. To bylo odloženo z července. Zpravodajem jsem já. Ještě bych vás chtěl všechny informovat, že první část eh, toho hlasování o hodnocení zdravotnických technologií již proběhlo 10. července. Takže hlasovat začneme u pozměňovacího návrhu 133, protože všechny předchozí návrhy již byly odhlasovány v červenci. Návrhy nebo zpravodové za Envy byly informováni o tom částečném výsledku toho částečného hlasování a byla to pro ně velice důležitá informace. Takže toto je informace, tady zatím ten proces je Dobrý, zatím je to výborné. A teď se tedy když podíváme na samotné hlasování, je to bod 6, hodnocení zdravotnických technologií. Pozměňovací návrh 133. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 134 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 25. Budeme hlasovat elektronicky. Elektronicky, prosím. Končím hlasování. Je to přijato. 20, kdo je pro? Proti? Ověříme to. Končím hlasování. Zamítnuto. Je to velice těžké počítat, říká pan předseda ty hlasy. Tak, 136 pro, proti, zdrželi se přijato, 137 pro, proti, zdrželi se přijato, 138 pro, proti, zdrželi se přijato, 139 pro, proti, zamítnuto, 140 pro, proti zdrželi se přijato, kompromis 26 pro, proti zdrželi se přijato, 141 pro, proti. Ověříme to, prosím, ověřujeme 140. 2. Končím hlasování. Přijato. 143 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 27 elektronicky. Kompromis 27 elektronicky, prosím. Končím hlasování. Přijato. 146 pro, proti. Drželi se. Ověříme to. Ověřujeme 146. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 28 pro, proti. Ověříme to, prosím. Ověřujeme kompromis 28. Končím hlasování. Zamítnuto. 147 pro, proti. Ověříme to, prosím. 147 ověřujeme elektronicky. Končím hlasování. Přijato. 23 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 148 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 149 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. 2, kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. 29, pardon, 29 mm, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. 32 pro, proti, ověříme to, prosím, ověřujeme 32. Pane předsedo, Eh, proč jsme nehlasovali o pozměňovacím návrhu 1? Pozměňovací návrh 1. Tam to souviselo, ten byl pokryt kompromisem 3. Eh, pane předsedo, já se domnívám, že ten pozměňovací návrh eh, číslo jedna nespadá pod tu třicítku, pod ten kompromis. Minimálně ve svých hlasovacích seznamech to tak nevypadá. Dobře, takže vy chcete, eh, myslíte, že bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu 1. Dobře. Takže kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 32 pro proti, zdrželi se, přijato. 33 pro, proti, zdrželi se, přijato. 2 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 34 pro, proti, zdrželi se, přijato. 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 4 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 40 pro, proti, ověříme to, ověřujeme 40. Končím hlasování. Zamítnuto. 41 pro, proti, Drželi se. Ověříme to rovněž. Ověřujeme 41. Končím hlasování. to. 42 pro, proti. Poprosím o ověření 42. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 6. Hlasujeme elektronicky, prosím. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti. Drželi se. Přijato. 50 pro, proti to raději ověříme. Ověřujeme padesátku, končím hlasování a je to zamítnuto. Kompromis 8 hlasujeme prosím elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 52 pro, proti, drželi se zamítnut, ne, raději to ještě ověříme. Ověřujeme 52. Končím hlasování. Tentokrát je to zamítnuto. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 24 pro, proti, drželi se, zamítnuto. A nakonec závěrečné hlasování. I budeme hlasovat jmenovitě a zahajuji toto hlasování. Děkuji, můžeme ukončit hlasování. Tento návrh byl přijat. Gratulujeme paní zpravodajce. A nyní budeme hlasovat. No, já vím, že... Ano, takže sice zde byla ta letní přestávka, ale výsledek je stejný jako přední. Tak, teď další. Budeme mít pouze závěrečné hlasování o dalším bodu. Návrh stanoviska ve formě dopisu. Budeme hlasovat samozřejmě elektronicky, takže kdo je? Budeme hlasovat elektronicky. And I close the vote. Končím hlasování. Děkuji. Takže jak víte, své stanovisko zašleme. Nebude to tou běžnou řádnou procedurou, ale bude to po úplné hm, dohodě mezi koordinátory, protože jsme se dohodli, že potřebujeme takový postup, pokud to všechno chceme stihnout do 14. protože Envy to potřebuje do 14. a to je už příští týden, takže jsme se dohodli na takovém zrychleném, zkráceném postupu. Ale jak vidíme, tak opravdu v našem výboru je velká většina. Nejedná se o nic eh, zvláštního a to, co odešleme Envy, bude velice důležité, protože se jedná o přípravu konference OSN o změně klimatu v Katovicích. Bude tam vlastně názor stanov, průmyslu, energetiky, malých a středních podniků. Takže velice důležité, aby výbor Envy získal náš eh, vhled. Nyní bod 8, návrh zprávy Spravodajem je pan Aldo Patriciello a jedná se o dohodu o vědecko-technické spolupráci mezi EU a Marockým královstvím, kterou se stanoví podmínky pro účast eh, partnerství Prima, partnerství pro výzkum a inovace v oblasti středomoří. Pamatuji si na diskuse, které probíhaly asi před rokem. A nyní můžeme rovnou přistoupit k hlasování. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto elektronické jmenovité hlasování o návrhu legislativního usnesení. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Hmm, je to přijato na velkou většinou. Gratuluji a děkuji. A tím jsme ukončili dnešní elektronické hlasování.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 Vážení kolegové, já bych chtěl požádat ty, kteří již nechtějí zůstat dále v sále, aby, aby v tichosti rychle odešli. Okay. Well, it was quite clear announcement from myself. Ano, tak to bylo velmi jasné oznámení z mé strany a já vám za to děkuji. Nyní prosím přejdeme k bodu 9. To je eh, program Digitální Evropa na období 2021 až 2027. A to se týká i finančního rámce. Digitální program patří do eh, oblasti víceletého finančního rámce a je to velmi důležitá iniciativa. Počítá se tam s 9 miliardami celkového rozpočtu tedy podpoření eh, digitalizace evropského průmyslu, výzkumu, udržení kroku eh, na globální úrovni. To všechno je eh, samozřejmě, jak všichni víme, velmi, velmi zásadně důležité. Naše zpravodajka Angelika Mlinár má slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám za to, že jste mi dali slovo a vítám všechny po prázdninové pauze. Jistě jsme všichni odpočatí a můžeme se pustit do práce. Jsem velmi ráda, že vám mohu předložit návrh zprávy eh, o programu Digitální Evropa. Eh, tak, za, tak krátkou eh, času máme dosáhnout pozice Evropského parlamentu a doufáme, že dosáhneme i dohody s radou ještě do konce našeho volebního eh, období, což je velice náročné, ale věřím, že se nám to podaří. Toto je vlastně první celoevropský digitální program, který musíme nahlížet jako velmi důležitý nástroj pro eh, posílení a zlepšení vedoucí pozice Evropy, eh, abychom překonali investiční spoždění, eh, které máme, a to jak v soukromém, tak v veřejném sektoru, abychom mohli přinášet inovativní digitální řešení ehm, Mm, abychom se věnovali těm základním eh, digitálním oblastem. Tak, jak program navrhuje komise, tak eh, bychom měli zdůraznit, že celkový rozpočet, to už tady zaznělo od pana předsedy, eh, je 9 mm, miliard eur, jak to navrhuje komise. A mělo by to být považováno vlastně za minimum pro zajištění úspěšného provádění tohoto programu. Zdáš, že rozpočet je relativně i omezený na to, abychom dosáhli tak rozsáhlého a ambiciozního programu. Program bude eh, existovat souběžně v rámci víceletého finančního rámce s dalšími eh, aspekty, ale také s mm, restriktivními eh, procesy v rámci víceletého finančního rámce. My opravdu chceme zdůraznit, že je důležité, aby se to tady nepřekrývalo s jinými eh, financování, ale aby se dosáhly synergie různých eh, zdrojů za účelem dosažení tohoto cíle. Financování tedy eh, bude prováděno a řízeno Evropskou komisí, bude z jednoho centra. Sledujeme eh, zvláštnosti každého cíle a tady se eh, také eh, ventilují tímto způsobem jednotlivé oblasti. Cíl jedna vysoko výkonné počítačové systémy. Cíl dvě Umělá inteligence, tak jak to navrhuje Evropská komise. Za třetí, třetí cíl, kyberbezpečnost kybernetická bezpečnost. Tady bude Evropské eh, počítačové centrum, které doufáme velmi brzy bude oznámeno komisí. Cíl čtyři eh, Pokročilé digitální schopnosti pro mm, rozvinutí prvních tří cílů. To všechno bude řídit nové, eh, nové evropské uzly pro digitalizaci. Tento první celoevropský eh, investiční program, který se zabývá digitální transformací a specificky se zaměřuje na dvě dimenze, kde eh, právě se ukazuje, že úsilí pouze na úrovni členských států je nedostatečné. Tímto bude zajištěna autonomie EU ze strategického hlediska, abychom nerozředili eh, toto oblast. Já tedy navrhuji, eh, abychom tady ehm, při vypracování pracovního programu zajistili eh, kontrolu ze stranu Evropského parlamentu. Je tady tedy pět různých cílů, které není možné ehm, realizovat pouze jedním jediným přístupem. Cíle se eh, zaměřují především na eh, kapacity EU, jako je například vysokokapacitní počítačové zpracování, některé, cílo, některé centlivé, citlivé oblasti, jako je kybernetická bezpečnost. Eh, také je tady choulostivá otázka, jak opravdu zajistit um, svobodu postupu i autonomie Evropské unie v této oblasti. Jak tady přemýšlet o provádění všech tří strategických cílů a hlavního cíle programu? Já uh, tady mám proaktivní přístup a myslím, že Mm, jednotlivé členské státy či jednotlivé subjekty. Eh, tady jsou způsobilé ku eh, spolupráci i spolupráci s třetími zeměmi. A já bych chtěla zdůraznit, že mým cílem není nikoho vyloučit, ale soustředit se eh, v diskusi právě na tu rozmanitost cílů programu a tím pádem také na otázku, jak konkrétně překročit k provádění Eh, nemyslet si, že prostě jeden jediný postup se hodí na všechno. Eh, jde také o to, jak najít kompromis pro překonání problémů co nejvhodnějším způsobem. Druhá dimenze, kterou se snaží program řešit, to je široce rozšířený, ehm, rozšířené šíření pokroku v našich společnostech. Eh, nejmodernější technologie by měly být dostupné jak veřejným oblastem, tak i podnikům. Tady vzniká síť digitálních eh, inovativních uzlů, které Eh, by fungovaly i na národní úrovni, aby naplnily jednotlivé potřeby eh, ekonomiky i společenských systémů. Stanovit alespoň jeden úzel pro každý region. To bude velkou výzvou, ale musíme ho dosáhnout. A konečně ještě jeden nový bod se tady objevuje jako zvláštnost eh, v oblasti cíle umělé inteligence. A to je odkaz na Ethics Compliance and Assessment mezi cíly víceletého finančního rámce. Já vám děkuji za pozornost a těším se na vaše poznámky i otázky a těším se také na plodnou diskusi se stínovými zpravodaji. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji za dlouhý eh, úvod. Já jsem nestanovil žádný časový limit, eh, tak doufám, že na to bude dost času. A nyní prosím pan Lubik za EPP. Děkuji. Já musím e, vyřídit omluvu Pilar del Castillo, e, která je stínovým slovou zpravodajkou. Ona mě požádala, abych e, jejím jménem hovořil. A já to velmi rád udělám, protože, jak víme, Angelika Mlinár Spravodajka ehm, je tady velice mm, zaměřena na konkrétní aspekty celé zprávy. Rozpočet, který navrhuje komise, je ten minimální rozpočet, tak jak vždycky vyjadřuje Evropský parlament politování, eh, že na takové programy eh, se stanovuje eh, takový vlastně minimální rozpočet. Přístup komise k různým programům, k různým kapacitám Eh, to je velmi důležité. Hlavním cílem eh, rozpočtu a jeho struktury, tady souhlasíme se spravodajkou, a myslím, že eh, je třeba především řešit otázku účasti třetích zemí. Evropsk, zejména z evropského hospodářského prostoru. To je důležité, aby tady byly co nejlepší kapacity, které se zapojí. Třetí země. To se musíme dívat případ od případu. Eh, v některých pozměvacích eh, návrhech, eh, návrzích navrhujeme určité doladění těchto aspektů právě proto, aby bylo možné zajistit, že to zůstane evropským programem takže děkujeme Angelice Mlinár a e, těšíme se na spolupráci se spravodajkou a s dalšími stínovými spravodajmi i se všemi, kdo se o tuto tématiku zajímají. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji, Pole. E, kolik e, Zorino? kolega Zorino. No, to už je vlastně třetí zpráva během dnešní rozpravy, kdy eh, se vyjadřujete vy jménem stínového zpravodaje. Teď ovšem mluvíte svým vlastním jménem a nezastupujete jiného eh, kolegu, takže máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Takže eh, já bych chtěl ještě něco dovyjasnit z hlediska toho předchozího bodu zastupovala jsem kolegy a e, Tady v tomto konkrétním bodě bych chtěl samozřejmě přivítat práci zpravodaje. Některé body by se měly ještě zlepšit. Je tady ještě určitý prostor pro to, aby Evropa zajistila jaksi silnou reakci na digitální transformaci. A byly předloženy pozměňovací návrhy, které zlepšují tento text. No, už jsme dosáhli určitého zlepšení z hlediska definice, také etického rámce tohoto programu. I ta etika nebo etická dimenze je velmi důležitá z hlediska prosazování tohoto programu. A také mm, vypracování detailního pracovního programu je důležité. Tento program Digitální Evropa je program, který je velmi zajímavý, ale není dostatečně eh, zpracován způsob provádění z hlediska standardů, z hlediska normalizace. Nepotřebujeme větší rozpočet, ale eh, musíme tady mít eh, jakýsi finanční model, který by byl odolnější. Takže to je určitá příležitost, které bychom měli využít. Jde o konkurenceschopnost Evropy, a o určitou konvergentnost našich členských států. A samozřejmě jde o to, abychom vybavili občany těmi nezbytnými prostředky. Takže ten program se musí ještě vylepšit a je nutné zohlednit tyto tři rozměry, které by nás měly inspirovat. Také z hlediska těch pozměňovacích návrhů, které tady eh, budou předloženy. Takže Stručně nejdříve ke konkurenceschopnosti. Tady potřebujeme správné partnerství, potřebujeme prostě jednoduchý eh, postup. Potřebujeme mm, zajistit mm, používání finančních modelů. To je velice dobré a je nutné tento program správně zarámovat. Potřebujeme také řešení, které bude orientováno na trh a občané musí přesně vnímat nebo vidět, jaké jsou tady cíle a to ve střednědobém eh, horizontu, ale i krátkodobě musí být tyto cíle patrné, takže je nutné ukázat naši angažovanost v tomto smyslu. Potřebujeme program, který by byl dobře koordinován, který by byl konzistentní. Potřebujeme Eh, sítě, které by zajišťovaly spolupráci. A také musíme zaručit interoperabilitu. Máme tady velký potenciál a musíme ho optimálně využít v Evropě. Program je eh, programem, který si klade za cíl zlepšení kapacit eh, v Evropské unii z hlediska digitální transformace, ale tento program musí být dosažitelný pro každého jednotlivého občana Evropské unie. A myslím, že to je dobrá příležitost, abychom eh, zlepšili služby, abychom zlepšili přístup eh, občanů a tímto způsobem tento program může zaznamenat výrazné zlepšení. A musíme se Eh, také eh, zaměřit na to, abychom postupovali velmi koncentrovaně a abychom dále pracovali na tomto programu, neměli bychom plítvat tím časem, který máme k dispozici. Takže to je vše ze strany SAD. A samozřejmě, abych nechtěl, a to říkám za SAD, e aby to byla promarněná šance. Thank you, President. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat zpravodajce za eh, její eh, návrh eh, textu. Ano, řeší to celou řadu velmi důležitých priorit, jako je například digitalizace, připrav, přizpůsobení se potřebám modernizace veřejných služeb i úřadů Eh, myslím, že je důležité, aby i malé a střední podniky byly schopny používat eh, těchto moderních eh, technologií a měly tím pádem větší příležitosti, například pomoci v malou obchodu, jak prodávat zboží online, což by bylo velmi užitečné po celé EU. Velkým problémem tady je důvěra, důvěra v digitální transakce. Eh, protože právě zabezpečení těchto transakcí je klíčové. A já bych chtěla požádat eh, komisi o další eh, informace právě pokud je o kybernetickou bezpečnost, protože to bude klíčové pro dosažení těchto cílů. Otázka údajů je také důležitá pro budoucnost digitální ekonomiky a umělé inteligence společný prostor, evropský prostor pro údaje, to je eh, věc, ve kterou hodně věří naše frakce. Vítáme návrh zpravodajky eh, rozšířit tyto mm, informace prostřednictvím digitálních uzlů. A mm, tak jak jsou zastoupeny v MFF. To je velmi důležité pro eh, digitální Evropu. A také otázka eh, zařadit do programu eh, kategorii začínajících podniků jako zvláštní kategorii. My si myslíme, že tento program má velmi jasný průmyslový cíl, nikoli strategický cíl, jak říká zpravodajka. Jde o to, aby se tady mohly zapojit i třetí země a aby se prostřednictvím dohod o bezpečnosti a náležitou analýzou řešily všechny eh, případné eh, problémy. Eh, další aspekty. Můžeme říct si ustanovení o eh, screeningu bezpečnosti je důležité. Víme, že jsou tady některé aspekty umělé eh, inteligence, které ukazují, že by tady mohly být bezpečnostní, mohla být bezpečnostní rizika. A proto je důležité, aby existoval screeningový mechanismus Ehm, tady samozřejmě nejde jen o učení technikám a instalování antivirových programů. Tento program by opravdu měl vést k digitální přeměně a já jsem přesvědčen, že společně můžeme dosáhnout dobrých výsledků. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane kolego. Digitální Evropa a etické otázky. To jsou opravdu velmi důležité eh, aspekty, na tom se asi všichni shodneme. Dalším řečníkem eh, Děkuji, pane předsedo. My jsme přesvědčeni, že digitalizace eh, průmysl 4.0, eh, eh, další kvalitativní změny, které probíhají v našich společnosti, to musí být zdrojem příležitostí. Přece jde také o politické a veřejné řízení a zprávu pro společenskou většinu. Uplatnění digitalizace eh, ukazuje, že ti, kdo se přizpůsobí, ti přežijí a ti, kdo se nepřizpůsobí, ti zahynou. Eh, já myslím, že eh, existuje určitý konsensus, který se týká toho, že v digitalizaci to nejméně důležité je čistě technický aspekt. Eh, je tady otázka organizace. Eh, a to je právě to, o čem já tady v tomto svém prvním vystoupení chci hovořit. Eh, naše zaměření eh, je především tím směrem, že digitalizace by neměla ještě dále rozdělit společnost mezi vítěze, kterých je málo, a ty, kdo ztrácí, kterých je hodně. Aby to nevedlo k ještě eh, nespravedlivějšímu rozdělení bezpečnosti. To také zdůrazňuje Evropská konfederace odborů. Proto všechny digitální iniciativy musí být koncipovány tak, aby digitalizace byla velice hybným motorem také pro dosažení rovnosti mezi muži a ženami. Také nás trápí otázka rozdílu mezi generacemi v přístupu k novým technologiím a e, jaké jsou také rozdíly mezi některými regiony a kapacitami, které nabízejí. Myslíme si, že důležité je udělat posouzení sociálních dopadů e, norem, které e, dopadají na oblast práce a pracovníků v pracovně právních stazích. A proto tady chceme počítat také s účastí Eh, sociálních eh, partnerů při diskusi o těchto otázkách. Nám připadá, že je velmi důležité soustředit se na oblast vzdělávání, aby tady byly veřejné služby, které budou inkluzivní, které budou dostupné a tady, eh, že úřady poskytnou potřebnou pomoc a podporu, kterou budou potřebovat eh, občané. Eh, program Digitální Evropa může být eh, skvělým nástrojem, pakliže bude doplněna normami, které budou inkluzivní, integrující a které budou snižovat nerovnosti, které zatím v našich společnostech spíše vzrůstají. Nicméně zdá se, že v některých že se program tříští na některé e, iniciativy, kdy není úplně jednoduché vidět jejich celkový soubor. My jsme pro to, aby se využilo příležitosti, kterou nám program dává, ale myslíme, že je důležité náležitě promyslet návrhy, které předneseme a jaké to bude mít dopady na celou společnost. Děkuji. Děkuji za tyto poznámky. A paní Kresma Slečer. Děkuji, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych samozřejmě chtěla poblahopřát zpravodaji, ale skutečně zdůraznit jeden bod, který mi připadá velmi důležitý a který podle mě není dostatečně zohledněn Evropskou komisí. Je to rozvoj umělé inteligence. V podstatě je to možnost obrovských příležitostí a myslím si, že Evropa tady má spoždění z hlediska rozvoje umělé inteligence. Ten rozpočet, který je alokován na umělou inteligenci, je 2,5 miliardy. Já myslím, že je to nedostatečné pro eh, jaksi osranění toho spoždění. Evropa by měla investovat mnohem více do znalostí, do budoucího rozvoje, pokud si chce udržet svoje vědce a inženýry. Měli bychom ostatně zdůraznit této zprávě stěžejní úlohu umělé inteligence v digitální Evropě, protože to bude ku prospěchu všech Evropanů, budeme mít prostě špičkovou ekonomiku. A také bych vás chtěla upozornit na procesy standardizace umělé inteligence na světové úrovni. Jsou tady fora, která zpracovávají tyto technické, eh, technické normy, je tam převaha Číňanů nebo Američanů. Takže my v podstatě necháváme naše konkurenty, aby vypracovávali eh, tyto standardy budové, budoucí umělé mm, inteligence a jsme tady vystaveni riziku, že budeme odsunutí na pokraj. A to mě znepokojuje, proto jsem chtěla tento bod zdůraznit. Děkuji. Madam for your remark. Děkuji za toto vystoupení. DG Connect. Pan za Terava, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. A především děkuji zpravodajce za velmi rychlou práci na tomto Eh, tématu a také za zaangažovanost celého vašeho výboru, který postupuje velmi rychle a to je důležité. Ve světle toho celkového cíle, to jest uzamřít jednání eh, na jaře z hlediska víceletého finančního rámce. Důležité, neméně, možná a dokonce více důležité je, co je přímo obsahem zprávy a my to velmi vítáme Vítáme podporu, kterou vyjadřuje zpravodajka, i podporu, kterou e, vyjadřují další europoslanci, e, kteří podporují zaměření programu a zdůrazňují důležitost toho, že je nutné mít v Evropě specifický program, který e, tady vlastně vytvoří tyto kapacity aby bylo možné jich využít a e, prospět tak občanům. Samozřejmě důležité je to také pro výzkumníky, vědce. E, několik poznámek jen předběžně e, k tomu, co tady zaznělo. My samozřejmě také vítáme to, že i parlament se na to dívá, že ten rozpočet je to ta minimální obnos, který je zapotřebí pro to, aby bylo možné vytvořit a e, využít tyto kapacity. Když jsme předložili svůj návrh, e, tak jsme samozřejmě brali v úvahu celkové úvahy, jak se e, prostředky budou v rámci víceletého finančního rámce alokovat a my toto také takto vidíme, že toto je to minimum, chceme-li, aby program byl smysluplný. A pokud je o návrh eh, zpravodajky, aby když v nařízení bylo jasně řečeno, kdo bude eh, tím, kdo bude provádět jednotlivé cíle. Ano, já jsem zaznamenal, že to hodně odpovídá tomu, co my jsme už eh, naznačili eh, v posouzení dopadu, který doprovází tento návrh. Myslím, že tady se ubírají naše eh, představy stejným směrem. Jsou tady některé oblasti, kde do budoucna musíme mít určitou flexibilitu, protože to bude záviset také na tom, jak eh, se ty akce budou vyvíjet v průběhu let. Ale jisté je, že mm, HBC tady určitě bude se věnovat hodně tomu prvnímu specifickému cíli. Pokud je o další aspekty digitální eh, důležitosti, tady jsou především ty uzly, eh, digitální uzly, kde je třeba, aby byly kapacity eh, pro hospodářské subjekty i pro veřejné orgány, které jsou součástí EU. Jisté je, že tady Eh, musí být dostatečné rozložení eh, v jednotlivých regionech, v jednotlivých členských státech. A důležitou věc, kterou tady chceme zdůraznit, že tyto inovační digitální uzly eh, budou právě takovou sítí, aby kapacity a know-how bylo dostupné, byly dostupné všem stranám v EU kdy ani ten nejbližší úzel pravděpodobně nebude mít veškerou to, to know-how a bude třeba jejich propojení. Další aspekty. V této fázi jsem zaznamenal účast třetích zemí. E, do jaké míry by program měl být věnovan také tomu vytváření evropských kapacit? To je samozřejmě je hlavní cíl. A jak je eventuálně rozšíříme také na účast třetích států? návrh eh, obsahuje určité pojistky, eh, které by měly figurovat v dohodách s třetími zeměmi při definování rozsahu. Eh, otázka zní, zda to chceme konkrétně uvádět v tom nařízení, nebo zda je to něco, co můžeme řešit později. Toto beru v úvahu. A poslední bod které chci uvést. V posledním vystoupení se o tom hovořilo. Otázka eh, umělé inteligence, na kterou je přiděleno velmi málo prostředků, mělo by to být více, bylo řečeno. No je třeba dívat se na program jako na celek. A tady mít velmi, eh, velmi eh, pozorné úvahy o tom, jak vypadá celý rozpočet a jak tento rozpočet bude dále členěn, eh, kde je třeba zachovat určitou vyváženost. Kdyby ta vyvožnost nebyla, eh, tak i kdybyste eh, věnovali veškeré prostředky jen na umělou inteligenci, tak to prostě nemůže takto fungovat když se nebudou dostatečně rozvíjet například ty kapacity, digitální kapacity právě v těch úzlech. Tedy celkem za to moc vám děkujeme. Jsme velmi rádi, že můžeme takto spolupracovat s parlamentem a definovat eh, um, odpovědi na otázky, navrhovat řešení. To je opravdu velmi důležité a těšíme se na další spolupráci. Děkuji vám za tyto poznámky. A zpravodajka závěrečné pro vyjádření. Není tady časový limit. Děkuji, pane předsedo. Já budu stručná, vy jste mě upozornili, že jsem v úvodním slově mluvila příliš dlouho. Děkuji všem kolegům, všem stínovým zpravodajům z dalších eh, politických skupin. Děkuji jim za podporu a děkuji jim za eh, podporu celému tomuto programu. Myslím, že to je opravdu eh, velmi dobrý začátek. Témata, která zazněla, od vás eh, tedy budu očekávat v podobě návrhu. Myslím, že máme všichni stejný eh, cíl. Fungující program, který pomůže občanům v měnícím se světě a který současně může fungovat pouze za předpokladu, že eh, budou definovány i podrobnosti. To eh, je tedy ten eh, výchozí bod, povede to určitě k velmi intenzivním diskusím a jistě i k dobré spolupráce a k velmi intenzivním jednáním. A protože máme opravdu velmi napjatý časový eh, harmonogram, tak doufám, že dosáhneme rychle dobrých výsledků. A myslím, že mm, na těch výsledcích nám velmi záleží. Děkuji tedy všem za dnešní vystoupení a těším se na spolupráci. Děkuji. Děkuji, Angeliko. A tedy e, pozměňovací návrhy do 7. září. Do 7. září. To znamená tento týden. A jdeme k dalšímu bodu našeho programu. to bude dohoda s výborem IMCO. My jsme tady hlavní příslušný výbor, ale eh, také o dalších krocích budeme jednat s IMCO. Děkuji. Děkuji a přecházíme k bodu 10. Ano, to je vytváření eh, Evropského fondu pro obranu. Spravodajem tady je Eh, pan Krestodemský eh, z EKR. Chci připomenout, že komise předložila návrh pro financování této iniciativy eh, v červnu. A pokud jde o finance, počítá se s 13 miliardami pro vědu a výzkum, specifické akce v oblasti investic pro obranu v Evropě. Jde o investice a o akce realizované vícero členskými státy. Jde o partnerství mezi členskými státy a my doufáme, že eh, vytvoříme určitý katalyzátor pro stimulování eh, průmyslu a pro vytvoření určitého vědeckého základů v Evropě. Tento program eh, se zaměřuje také na průmysl a také na vědu, vědce. Máme zatím půl miliardy na první investice do tohoto programu. A dávám slovo panu zpravodaji. Pane premiére, mm, na pan už pověděl. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vy jste velice správně zadefinoval eh, v souvislosti tohoto návrhu. Jedná se o Evropský obranný fond. A tak, jak jsem to již uvedl v předchozích eh, jednáních, jedná se zde o to, abychom navázali na naše práce, které jsme provedli z hlediska evropského obraného průmyslu. Přijali jsme již různá ustanovení v tomto smyslu. Já jsem velice úspěšně spolupracoval s paní Grostet, která se velice zasazovala o tento, eh, tento problém. A chtěl bych zdůraznit, že mnohé body, které jsem eh, jaksi upřednostňoval, byly zohledněny Evropskou komisí. Také jsem měla různá setkání se zástupci výzkumných center a různých evropských institucí. A tak jako obvykle, samozřejmě je nutné ještě upřesnit některé body a otázky. Možná bych se nyní zmínil ještě o některých eh, pozměňovacích návrzích, aniž bych příliš nenatahoval naši diskusi. Nejdříve si musíme položit otázku, jak zajistit, aby ta spolupráce mezi jednotlivými podniky fungovala. Je to pozměňovací návrh 42 a 43, ty se týkají právě této spolupráce. Musíme prostě se zasazovat za nové formy spolupráce. V této souvislosti se hovoří o inovačních projektech, protože my nechceme eh, pouze podporovat již existující formy spolupráce. Musíme také klást důraz na projekty, které zvýší naši nezávislost které sníží naši závislost na třetích zemích. Dále se musíme také zaměřit na projekty, které odpovídají našim prioritám, které jsme si stanovili. A další otázka. Musíme správně zadefinovat naše priority v oblasti evropské obrany. A já jsem přesvědčen, a doufám, že i ostatní zpravodajové budou sdílet moje stanovisko. Jsem přesvědčen o tom, že musíme posílit úlohu členských států, protože jsou to členské státy, které budou profitovat z vývoje těchto nástrojů, které budeme financovat díky tomuto programu. V mých pozměňovacích návrzích cituji různé dokumenty, které byly vypracovány zvláště agenturou pro evropskou obranu. Jedná se o navýšení obraných kapacit. Dále se jedná o obrané technologie, které by se měly opírat o technické specifikace, které bude poskytovat tato agentura. Jedná se o globální agendu, globální program. To je eh, pozměňovací návrh 39 a 33. Ty se zaměřují právě na tyto specifické otázky. Tento obraný fond by měl být flexibilní. V návrhu 37 navrhujeme, aby bylo možné převést část finančních prostředků z prvního pilíře, tedy na výzkum, do druhého pilíře. A nakonec je tady problematická otázka. E, I v této souvislosti si musíme klást otázky etického charakteru. My se domníváme, že Evropská komise by měla mít možnost přerušit financování určitého projektu, pokud nesměřuje správným směrem. To znamená, že musíme již na začátku stanovit etická priorita. To je mm, pozměňovací návrh 45, eh, 46 a 43. A na závěr bych se zmínil o otázce, o které jsme již v široké míře diskutovali v minulosti. Jedná se o to, abychom zajistili co největší možnou účast všech evropských podniků v této oblasti. A musíme také zohlednit situaci některých podniků, které jsou financovány zdroji, které pocházejí mimo Evropskou unii. A pak je tady další aspekt, který souvisí s touto tematikou. A mám na mysli zvláště pozměňující návrh číslo 58. Eh, přál bych si, aby z tohoto fondu se vyloučily všechny podniky nebo dokonce i státy, eh, které jsou postiženy sankcemi, které byly tedy vnuceny ze strany Evropské unie. Doufám, že naše spolupráce v budoucnosti bude eh, plodná. Doufám, že budeme moci pokračovat v této práci ohledně evropského obraného průmyslu a jsem si jist, že vyjednávání Eh, skončí včas. Děkuji našemu zpravodajci. As the first speaker on my list, um... A nyní paní Françoise Grostet jako první mluvčí za EPP. Merci beaucoup, monsieur. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych chtěla nejdříve poděkovat panu zpravodaji za jeho kvalitní práci. Samozřejmě, že máme trochu rozdílná stanoviska, ale sdílíme stejnou vůli učinit z tohoto fondu úspěch pro Evropu. Tento fond je velkým pokrokem pro Evropskou unii. Komise předložila velice zajímavý návrh proto abychom mohli pokročit dále. Je to vlastně návaznost na programu eh, do roku 2020, který jsme odhlasovali v červnu. A jde tady o perspektivu vybojování, vybudování ambicioznější obrné Evropy za předpokladu, že budeme podporovat různé projekty v této oblasti. Pro naši politickou skupinu je důležité, aby tento fond mohl být spravován účinně. Musíme se vyhnout tomu, abychom měli těžkopádné, složité spolupráce, které by generovaly další náklady a také by vedly ke spoždění. Tento fond musí být ku prospěchu technologické excelence, konkurenceschopnosti a ty obecné cíle odrážejí tuto myšlenku a je důležité tedy tyto cíle udržet během celé naší diskuse. 13 miliard eur, které byly, budou rozděleny mezi kapacity a výzkum. To je dobrý rozpočet, ale je to minimum, když se podíváme na to, co je v sázce v této oblasti a zvláště na ty výzvy, eh, kde jde o to, aby Evropská unie byla nezávislejší. Naprosto podporuji návrh těch 5% rozpočtu, které mají podporovat Eh, speciální technologie ukončení. Musí to být minimum a ne strop. Ostatně, dále by bylo důležité se soustředit na malé a střední podniky, které potřebují nejvíce této podpory, aby mohly participovat na této spolupráci obrany. To znamená, že ty bonusy bychom měli zaměřit na všechny malé a střední podniky bez zeměpisné diskriminace s dodatečným bonusem pro malé a střední podniky, které nejsou v členském státě, kde je hlavní sídlo, tak jak jsme to udělali v podobném nařízení 2001. Co se týče etických otázek, které jsou článku 7 tohoto návrhu, ta myšlenka je dobrá v podstatě ale obsahuje právní nejistoty. Co to znamená obecně etický projekt? A e, jaká tady má být tedy schopnost provádět vlastně tento projekt před a během těchto jednotlivých aktivit? Já myslím, že musíme etickou kontrolu soustředit a priori a ne a posteriori, tedy následně. Pokud ten projekt tedy nebude etický, tak je nutné o tom rozhodnout dříve, než ta akce započne. A teď, co se týče podmínek způsobilosti, tady je velký pokrok, ke kterému došlo v těch předchozích jednáních. Máme tady vyvážený text v tomto návrhu. Určité úpravy by mohly ještě být učiněny, abychom si byli jistí, že tady budou všechny záruky. Musí tady být evropský charakter podniků, které se budou účastnit. To musí být zaručeno, abychom posílili strategickou nezávislost Unie. Je normální, že v tak citlivém oboru, jako je obrana, vytvoříme určité překážky tam, kde je to nutné. A na závěr, co se týče pravidel pro eh, duševní vlastnictví, tak zde by bylo zajímavé, kdyby se nám podařilo je zharmonizovat z hlediska výzkumu a vývoje. Návrh komise by měl být ještě propracován z tohoto hlediska. To jsou tedy otázky, které mm, připadají mé skupině nejdůležitější. Moje politická skupina samozřejmě bude podporovat rychlé vytvoření této, tohoto nařízení a předložíme určitý počet pozměňovacích návrhů. Děkuji, pane předsedo. Máš, madam? No, velice. Děkujeme. Nyní za SAD pan Hervan. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já samozřejmě také obhajuji myšlenku evropské obrany, ale musíme být vidělí, abychom nevypadali jako jakýsi válečníci. Co se týče tohoto textu Evropské komise a textu zpravodaje, kterého tady vítám, samozřejmě máme rozdílné stanoviska z hlediska obsahu a formy. Nejdříve forma, postup. I když chápeme ten spěch, který by vlastně měl vyústit eh, v tuto obranou Evropu. Je to velice důležité z hlediska budování Evropy a v tom geopolitickém kontextu se to dá pochopit. Nicméně by bylo možné nebezpečné, kdybychom tak naslepo uspěchali toto jednání a za každou cenu ho uzavřeli, protože na závěr tohoto legislativního období vlastně jsme se ještě nedohodli ohledně víceletého finančního rámce a jsou tady ještě velké rozdíly mezi členskými státy ohledně evropského rozpočtu. Takže bychom měli dávat na to pozor. I když je zcela ospravedlnitelné obhajovat eh, tuto obranu eh, Evropské unie, tak eh, samozřejmě, že to bude choulostivější, pokud se to bude provádět v neprospěch jiných politik. A zatím nemáme přehledný přehled o tom, jak to bude vypadat. Já jsem eh, nedávno eh, četl některá stanoviska některých členských států a členské státy nám řekly, dobře, tak vy si to odhlasujte a my potom zařídíme ten zbytek. Ne, ten zbytek to je právě ta podstata, o kterou tady jde. Návrh komise přebírá celou řadu návrhů pa, eh, paní Grostet a také zpravodaje a jsem tomu rád, ale jsou tady zásadní rozdíly. Z hlediska eh, mé skupiny tady existují eh, rozdíly. Článek 10. Způsobilé jednotky. My víme, že je to kompromis, ale i nadále mám otázky ohledně této záležitosti. Co se týče programu, tam se bude týkat z velké části to roku 2020. To znamená, eh, bude tam někdy velká neevropská část těchto podniků a bude se také to eh, týkat transformace našich technologických kapacit. Takže my bychom měli podporovat zcela evropská konsorcia v této oblasti. A ve stejném duchu bychom měli zpřísnit kritéria alokace z hlediska členských států, kde tyto technologie e, budou e, vyráběny. Na druhé straně, myslím, že bychom měli ještě zblížit ty finanční potřeby prostřednictvím různých fondů, které tady existují. A nakonec, a to je také důležité, článek 7. To je ta etická část. Tento program je financován veřejnými financemi. To znamená, že Evropané eh, by jaksi se neměli stydět za tyto způsoby financování. To znamená, my zástupci Evropanů bychom měli zajistit, že bude možné se obrátit na etickou komisi, nejenom z hlediska zkoumání technologie daného procesu, ale také z hlediska kontextu používání. Samozřejmě, že není zakázáno prodávat zbraně v Saudské Arábii, ale neměli bychom si položit otázku ohledně zbraní, které se prodávají v Saudské Arábii a pak se dostávají do Jemenu. Tady máme určitou odpovědnost a myslím si, že i to by mělo být součástí tohoto nařízení. A článek 29. Experti. I tady také Není možné připustit, že tedy expertní skupina bude zcela jaksi tajná. Tady požadujeme větší eh, zveřejňování a větší demokracii. Takže chceme samozřejmě rozšířit tento program spíše, než se snažit o vývoz mimo Evropskou unii. Víte, že mnoho programů eh, podstatě bylo zahrnuto do těchto přístupů. Myslím si, že nyní máme mít ambicioznější přístup z hlediska dodatečných finančních zdrojů. Děkuji vám. Thank you very much, colleague. Velice děkuji. Pane kolego, nyní za Alde. Pane Klečeš. Děkuji, pane předsedo. Takže po té předchozí zprávě se teď zabýváme zprávou, která se bude provádět v příštím legislativním období a je to zpráva, která bude důležitější z hlediska operativy a rozpočtu. Já bych chtěl poděkovat zpravodaji za jeho kvalitní zprávu. Máme tam mnoho schodných bodů, ale máme také některé výhrady. Samozřejmě, já rozumím tomu, co řekl můj kolega Eduard ohledně rozpočtu. Ale já jsem docela spokojen, že máme tady tento rozpočet a jsem rád, že um, zpravodaji to upřesnili. Já myslím, že to je rozpočet, kterým se musíme zabývat a pokročit dále. Možná o tom budeme ještě diskutovat. Pokud se zablokujeme z hlediska definicí, tak budeme mít eh, určité, určitá rizika z hlediska spoždění v provádění této politiky protože tato diskuse je dosti ehm, široká, má velký záběr. Já budu stručný, ale mám pořád stejný problém. My tady hovoříme o tématu, možná to bude vyznívat trošku komicky v této souvislosti, ale je to téma, které je vysoce politické, to znamená, není to technické vyjednávání. Je to jednání, které se týká svrchovanosti na evropské úrovni, také v souvislosti integrace. A co se týče způsobilosti, tak tady bych byl velmi, velmi nedůvěřivý z hlediska rozšiřování selekce na mimo evropské jednotky nebo podniky bez ohledu na podmínky. Vím, že jsou některé další mocnosti, které rozvíjejí kapacity z hlediska výzkumu a vývoje v oblasti obrany a ty přijali tato, tyto systémy mm, způsobilosti mimo státy ale mm, nezažil jsem, že by například eh, francouzi nebo Poláci se účastnili třeba čínského výzkumu, to znamená extrateritoriálního výzkumu. Takže tady je otázka způsobilosti z hlediska tohoto typu partnerství. Jistě můžeme ještě hovořit o dalších problémech, jako je duševní vlastnictví, návratnost investic, anebo tak, jak o tom hovořil Eduard Marta, problémy kapacity z hlediska exportu. Co se týče kontroly a posteriori, tedy následné eh, kontroly exportu, tak si musíme uvědomit, že samozřejmě nevždy bychom se měli za každou cenu zabývat menšími zakázkami. To znamená, musíme si uvědomit, že export je významným přínosem pro ekonomiku. Nicméně, já jsem velice rád, že se tady objevuje výzkum v té kapitole, která je náležitě jaksi vyčleněna z hlediska rozpočtu. Myslím si, že tak jako paní Grostet, že je velmi důležité se tady zaměřit na to přerušení, eh, tak jak o tom hovořila paní Grostet. Protože eh, samozřejmě tady jsou obrovské dopady také na technologie civilního typu eh, i z hlediska výzkumu, které jsme zažili například v USA. Tady eh, možná bychom měli pokročit z 5 na 10 A myslím si, že by bylo kontraproduktivní se stavět proti eh, tomuto návrhu rozpočtu, který bude alokován na výzkum. Pak eh, jsou ještě některé další konkrétní otázky, o kterých bychom mohli hovořit, ale máme dojem, že pan zpravodaj víceméně sdílí stejné zaměření. Jsou tady některé ještě konkrétní záležitosti, které by se mohly dopracovat. Myslím si, že je důležité, aby to konečné stanovisko bylo silné, abychom mohli obhájit výsledky tohoto vyjednávání, protože opakuji, to je vysoce politické téma evropské svrchovanosti a ne každý den máme tak důležité zprávy. Uh, thank you very much, colleague. Děkuji, vážený pane kolego. Nyní pan Silikotis, Silikiotis Zague. Děkuji za slovo, pane předsedo. Je jasné, že Evropský obranný fond je částí obecnějšího strategického plánu pro EU a také i pro mm, obraný průmysl Evropské unie tuto pozici zastává, podporuje zpravodaj. My se ale domníváme, že tyto politiky a strategie jsou nebezpečné a že zejména ty argumenty také jsou nebezpečné. Máme pocit, že kolem nás, kolem regionu Evropy probíhají různé války a my máme pocit, že Evropská unie vlastně podporuje, podněcuje ty války. chceme naplánovat rozpočet až do roku 2027. Hm, říkáme tomu obrané vybavení, ale já bych to spíše nazval ehm, jakýmsi útočným vybavením. Plánují se zde investice, které mají plynout do zbrojního průmyslu. ale často je to otázka vlastně, jak to třeba bude s, s Blízkým východem. E, třeba celá čtvrtina německého vývozu zbrojního průmyslu jde na Blízký východ. Je zde Sýrie, další země, kde probíhají války, kde jsou tisíce mrtvých a miliony uprchlíků, kteří skončili v Evropské unii. Já bych chtěl zúraznit, že tento návrh jde vlastně mm, úplně do základu Evropské unie, protože článek 41 říká, že výlohy, které jdou na eh, že vlastně Evropská unie nesmí financovat nic, co eh, má jít potom vlastně na mm, vojenské vybavení. Takže podle mého názoru tento návrh eh, jde proti smlouvě. Chystáme se předložit pozměňovací návrhy které budou mm, hovořit ehm, například o tom, že tento fond, Evropský obraný fond, by se spíše třeba měl, ehm, nebo vlastně ten, ten vůbec ten projekt by se měl třeba spíše zabývat ehm, bojem s různými sociálními krizemi. Pokud Evropská unie se nechce zabývat eh, našimi hodnotami a chce se zabývat válkou, tak si opravdu myslím, že je to opravdu otázka, zda to stále ještě mírový projekt Evropská unie. Děkuji. Děkuji nyní za ENF paní Leševalí. Děkuji, pane předsedo. Cílem upřednostňovat eh, excelenci evropského obraného průmyslu je pozitivní, stejně jako podporovat nákupy členských států vybavení, které pochází spíše z Evropské unie než z třetích států. Nicméně litujeme, že eh, tady dochází ke snaze propojovat naše armády v neprospěch jejich nezávislosti a ve prospěch i legitimní evropské obrany. Mám několik eh, připomínek. Překvapivě konstatujeme, že včetně Turecka se snažíte nějakým způsobem eh, umírnit eh, tyto cíle, a to v článku 65 a 85 a v článku 8. Vlastně eh, Rusko je implicitně mm, pokryto článkem 11, kde nejsou vlastně žádné mm, výjimky. My tady nevidíme žádné výhody strukturní, struktury, která by byla permanentní. A to je v článku 72. Samozřejmě je tady článek také 18, kde chcete zvětšit OSN. Pak je tady článek 73, který by měl znevýhodnit nejvíce eh, jaksi vyvinutých zemí, jako je například Francie v této oblasti. Nezapomínejte na to, že jsou to vždy daňoví poplatníci, kteří eh, platí bez ohledu na politiku, která se provádí. Děkuji, paní kolegyně. Nyní pan Gajer jako poslední mluvčí do diskuse. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl nejdříve říct si, že Tady nevystupuji z titulu eh, stínového zpravodaje, ale vystupuji zde jako německý sociální demokrat. Protože naší politické skupině ta kritika je niancovaná a jsou tady rozdíly v naší politické skupině. Chtěl bych upozornit na některé body, s kterými máme velké problémy. Začíná to tím, že podle mého názoru je tady nedostatečné zapojení Evropského parlamentu do tohoto programu. Pak je tady etické vyhodnocení, to je další záležitost, kde bychom se měli výlučně eh, spolehnout na Evropskou komisi. A to není v pořádku, protože tady máme problematiku exportu zbraní. Víte, že například v Německu je to opravdu želízko v ohni, eh, které je velice aktuální. A myslím si, že je tady velmi obtížné mít nařízení na Evropské unii, které by bylo uvolněnější a ještě liberálnější protože v podstatě tato vybavení se pak dostávají do těch konfliktních území. Zatím tady není žádný rámec ohledně toho, co se bude podporovat. Samozřejmě to souvisí s etickými otázkami, ale také to souvisí s tím, co jsem tady zatím nezaznamenal, jaké tady strategické eh, vyhodnocení z toho, co by mělo být předmětem těch podpor, které by tady byly. Jde o to, jak financovat tyto cíle a jakým způsobem využívat také e, vnitrostátní rozpočet. To je také velmi obtížné. A pokud bychom chtěli ty kapacity nějakým způsobem propojit, v podstatě je to docela dobrá myšlenka, ale znamená to, že bychom zaznamenali také ztráty pracovních příležitostí v sektoru obrany, když už nebudeme potřebovat uh, Ehm, například 13 nějakých eh, zařízení, ale jenom dvě, tak eh, v každém případě tady bude docházet ke zastaralosti některých ehm, zařízení a eh, to samozřejmě je otázka, kterou bychom z hlediska pracovních příležitostí mohli ostře kritizovat. Tady je explicitní cíl, který by měl podněcovat také účast tedy národních rozpočtů. S tím máme velké problémy. V podstatě eh, jsme proti tomuto zaměření a nechceme eh, tuto podporu. A nakonec eh, co se týče silného výzkumného zaměření, to myslím, že je chytré z hlediska inovace, ale myslím, že Eh, výzkum a to příslušné okno, které tady bude, eh, by eh, nemělo být v rozporu s těmi konkrétními cíly, které jsme si stanovili. V podstatě nejsme příliš nadšení tímto návrhem komise, nejsme přesvědčeni. V té poslední diskuzi, kterou jsme měli, tak jsme řekli, ne, strategická autonomie to není eh, téma, na které bychom přistoupili. Tady kolegové hovořili o tom, že tady je určitý problém, zda to je kompatibilní s evropskými smlouvami či nikoli. A nyní je tam strategická autonomie v tom textu. Takže eh, je tady otázka, jakým způsobem bychom měli realizovat tuto vlastní strategickou autonomii z hlediska těch národních obraných eh, podnikatelských subjektů. Eh, velice děkuji. A nyní pan Alexis eh, za komisi z generálního ředitelství pro hospodářský růst. Děkuji. Dovolte mi, abych také poděkoval panu zpravodaji za tento návrh, který byl prezentován podle našeho názoru tento návrh podporuje v široké míře návrh komise. Jsou tady určité aspekty, ke kterým se musíme vrátit. Nicméně znovu opakuji, že vítáme tento návrh zpravodaje. V tomto stádiu bych zdůraznil pouze dva eh, politicky důležitější body. První bod se týká případné účasti firm, které budou pod kontrolou třetích zemí. To je důležité. Návrh komise přebírá v široké míře to, co bylo již projednáno a akceptováno Evropským parlamentem a radou v rámci návrhu ADIPD. To znamená, že navrhujeme zaměřit se hlavně na evropské podniky, které mají sídlo v členských státech. Návrh neumožňuje financovat podniky třetích zemí, které mají sídlo v třetích zemích. To znamená, podniky, které jsou v třetích zemích, v žádném případě nemohou využívat této komunitární podpory. My navrhujeme pouze, aby podniky, které mají sídlo ve společenství a jsou kontrolovány třetími zeměmi za určitých podmínek, mohly využívat eh, těchto prostředků. Je tady určitá flexibilita, která by mohla přispět k konkurenceschopnosti Evropské unie, ale chceme, aby tato flexibilita byla přísně definována a domníváme se, že v tomto ohledu návrh komise zajišťuje rovnováhu a zaměřuje se pouze na ty nezbytné spolupráce. Druhý bod, který bych chtěl stručně uvést, je zpráva tohoto programu. Je důležité připomenout, že je to komunitární program v oblasti výzkumu a vývoje, je to tedy průmyslový program podle Eh, smlouvy o fungování Evropské unie. Je to tedy průmyslový eh, program, není to eh, program v oblasti obrany. To znamená, je důležité, abychom stále zůstávali v komunitárním rámci a to umožňuje Evropské unii mít plnou kontrolu z hlediska rozpočtu. Dále členské státy mají také velkou pravomoc z hlediska komitologie. Komitologie je velmi důležitá z hlediska přípravy pracovního programu. A samozřejmě také při definici toho pracovního programu bychom měli zohlednit priority, které byly definovány na Evropské unii, zvláště eh, v rámci CDP a měli bychom také zohlednit expertízy, které existují v této oblasti, ale neměli bychom eh, smíš, smíchat eh, mezivládní a komunitární aspekty. Proto mm, je velmi důležité ponechat tu nastolenou eh, rovnováhu a zajistit takto vyváženou spolupráci. Děkuji za vaši pozornost a děkujeme ještě jednou panu zpravodaji. Uh, děkuji, děkuji za všechny komentáře. Děkuji panu zpravodaji a nyní máte slovo, abyste shrnul tak trochu tuto diskuzi. Ano, já bych chtěla uvést, že tady byly zajímavá vystoupení a vše velmi slibné. Myslím, že se nebudeme nudit při práci nad touto zprávou. Co se týče eh, rozpočtu, etiky, expertů a účasti třetích zemí, Toto vše jsou eh, otázky, které mohou být eh, kontroverzní. Dále se musíme také zabývat některými širšími přesahy. A nyní bych se chtěl soustředit na následující aspekt, a sice účast třetích států. Zde zazněly určité pojmy, jako je například evropská strategie, strategická autonomie. Mnozí experti, včetně francouzských, jsou zajedno v tom, že je zde NATO, které má zajišťovat evropskou bezpečnost. A nepočítá se s nějakou revoluční změnou v těch budoucích letech. Proto my tady musíme počítat s účastí evropských podniků, ale zároveň také s účastí strategických partnerů. Chceme spolupracovat s USA, ale také s Velkou Británií. I po Brexitu bychom si přáli, aby Velká Británie zůstala důležitým partnerem. Já chápu některé pochybnosti našeho kolegy z Německa, který zdůraznil, že jeho strana je proti navyšování výdajů v oblasti obrany. Ano, možná strana, vaše strana, ale ne německá vláda. Zároveň jste hovořil o určitém omezení, které existuje v Německu tomto ohledu. Eh, vypadá to tak, eh, že eh, německé zbraně byly prodávány do konfliktních území regionu. To je to, co jste tady uvedl, ale mm, to neplatí. Všechny tyto otázky omezování jsou velmi eh, choulostivé otázky a musíme se tím zabývat a musíme se snažit zajistit efektivitu tohoto programu. Jehož smyslem je posílit eh, obraný průmysl a také obrané kapacity Evropské unie. To znamená, musíme propojit tyto cíle s dalšími požadavky, které v tomto ohledu můžeme mít. Děkuji. Rád bych poděkoval panu zpravodaji a také stínovým zpravodajům. A nyní, co se týče lhůt pro pozměňovací návrhy, tak je nutné předložit do 12. září A co se týče dalších termínů, tak ty stanovíme později. A nyní se dostáváme k jedenáce. Paní Virkunen nás se seznámí s informacemi, které se týkají naší mise v Norsku. Bohužel paní Virkinen tady není, takže odložíme tento bod na zasedání 24. září. Máte ještě nějaké připomínky na závěr našeho jednání? Pokud nikoliv, tak se sejdeme 19. září ve Štrasburku v 19.30. Příští týden velice důležitá schůze, protože půjde eh, o diskusi o mm, eh, rámcovém programu. Prosím, berte to v úvahu příští týden pondělí večer ve Štrasburku. Tam se všichni sejdeme. Děkuji a nashledanou eh, za týden. Vítám Evžena. Cześć Evženie.